Ehm, já se připojuji k tomuto ehm, silnému stanovisku tohoto parlamentu. Grazie. Děkuji, paní komisařko. Sděluji, že jsem dostala dva návrhy usnesení. Končíme rozpravu. Hlasování proběhne zítra ve 12.30. Příští jednání bude zítra 19. ledna v 9 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách